Oui. Bien. Milí kolegové, když dovolíte, eh, vidím, že sál je plný, takže můžeme zahájit naše dnešní jednání. V prvé řadě musíme schválit pořad jednání. Nemáte otázky, připomínky. Za druhé, schválení zápisu ze schůze 23. 24. září a 30. září 2013 máte připomínky. Připomínky nejsou, takže zápisy jsou schváleny. Pokud jde o sdělení předsednictví, chci vám sdělit, že pátý triolog o MIFIDu proběhne 9. 10. Následující věci byly projednány. Struktura trhu, řízení podniků, ochrana investi- investorů, suroviny a také byla proskoumána působnost a výjimky. A na 16.10. Je před, se předpokládá šestý trialog. Pokud je o řešení problému bank, 8.10. se konal sedmý trialog a byly uzavřety body, byl ukončen režim pro management a texty Rady a parlamentu o nástroji bail-in byly projednány na základě eh, výkladu Rady a komise. Byl předán mandát pro další technické práce a trialog se bude konat eh, ve Štrasburku 22.10.2013. Žádné připomínky nejsou, takže přejdeme k dalšímu bodu kterým je zpráva týkající se pojištění přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem a zpravodem je pan Sampo Terho, kterému tímto dávám slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, a nyní uvedu velmi stručně hlavní zásady na mého návrhu zprávy, který následuje na zenou knihu zveřejnou Evropskou komisí o pojištění přírodních katastrof a katastrof člověkem způsobených člověkem, kde tedy se ukazuje, že je nutné kroku EU v této oblasti a poté vyslechnu vaše stanoviska a budu očekávat vaše pozměňovací návrhy, abychom vytvořili konzistentní dokument. Jak víte, vzhledem k tomu, že členské státy jsou vystaveny různým rizikům a předvídatelnost přírodních katastrof závisí na různých faktorech, jako je meteorologie či zeměpisná poloha. A proto si myslím, že produkty šité na míru jsou nejlepším, produkt, nejlepším řešením pro řešení jak zeměpisných, tak kulturních faktorů. Proto podporuji flexibilitu na trhu pojišťovnictví jako klíčový fark, abychom zaručili eh, tedy eh, produkty, které byly šité na míru spíše než produktů hotových. A chci zde zdůraznit význam prevence jako prvního kroku k tomu, abychom čelili katastrofám. Čím více investujete do, katast- do prevence, tím méně zaplatíte, pokud dojde k něčemu zlému. Také se nesmíme vzdávat zásady individuální odpovědnosti. Je to velmi důležité, aby lidé a místní společenství si uvědomili stávající rizika a náklady na nepřipravenost na tato rizika. Kromě toho, zpráva zdůrazňuje úlohu informací, abychom pomohli občanům při volbě. Bylo by užitečné rozvinout síť pro výměnu osvědčených postupů a informací, které budou také zahrnovat místní zprávu. Konečně chci připomenout že na jedné straně přírodní katastrofy závisí na meteorologických a zeměpisných faktorech, ale na druhé straně také některé katastrofy jsou způsobeny lidmi díky špatnému řízení rizika. A přírodní katastrofy i katastrofy člověkem způsobené jsou pokryty různým typem pojištění. Nebylo by vhodné s nimi zacházet eh, stejně. Děkuji vám za pozornost a rád vyslechnu vaše názory na toto téma. Děkuji, pane Terho. Slovo má Werner Langen za EPP. Na, OK. Vielen Dank, Herr Voss. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji, který ve svém návrhu zprávy přednesl a také ověřil základní principy. Jde o zelenou knihu, což je první stupeň projednávání v Evropském parlamentu. Pokud se shodneme na kom- s komisí, že zde je třeba něco podniknout, bude následovat bílá kniha. Zelená kniha je samozřejmě stručná a uznává se, že trh s pojištěním je velmi heterogenní, že členské země řeší různým druhům hrozeb. Já tady mám zprávu, od, říká, že Svisre, což druhá největší pojišťovna na světě, v posledních dnech vydala zprávu o škodu eh, Eh, tropickými eh, bouřemi, RB, eh, tedy zemětřesením, tsunami a zimními, zimními katastrofami, konstatuje, že právě tato největší ohrožení se odehrávají především Eh, mimo Evropu, eh, zmiňuje, zmiňuje eh, River v Číně, Osaku, japonský ostrov Nagoju, Kalkatu, Šangaj, Los Angeles 16 a Teherán a všude vyčisluje objem pojišťovaného plnění. Čili vidíte, že jsou to obrovské obrovská čísla, ale opravdu se to Evropy netýká. Je to mm, nezávislé posouzení Swiss Re a e, jako materiál, který shromažďuje odpozorovaná data, je to velice cený materiál. My víme, že v EU je velice Eh, široká paleta ohrožení. V některých státech jsou to třeba zemětřesení, eh, v některých zemích eh, jsou to říční záplavy, říční povodně, tsunami, to se týká spíše tedy Pacifiku a Atlantiku. Čili Pojištění proti katastrofám to je velice heterogenní téma a jak to řekl pan zpravodaj správně, není možné najít generální řešení. Je tedy třeba eh, říci, že je eh, dobře, aby se privátní a sektor eh, spolu tedy se veřejným sektorem do toho zapojil a samozřejmě jde také o zodpovědnost. To je důležité. Třeba já jsem eh, v rámci eh, výboru pro průmysl eh, byl v Tokiu v průmyslovém středisku, které je vystaveno častým otřesům a Eh, je to zhruba 140 případů ročně a eh, je to tam eh, zařízeno tak, že do dvou minut od takového zemětřesení je okamžitě dána informace do médií o síle a očekávaných škodách. Návrh této zprávy se snaží zajistit komisi také přístup k vědeckým informacím a zdůrazňuje se vlastní odpovědnost. E, za to bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, to je správně a také konstatuje, že není, nedochází k deformaci trhu, což by si vyžadovalo zásah z evropské úrovně. Kritické body. E, v bodu A e, se říká, že je z, ve členských zemích eh, rozmanitá situace, ale neupok, nepoukazuje se tady na tradice kulturní, eh, infrastrukturní faktory a tak dále. Eh, dále v dalším bodě je třeba doplnit, jak by měly vypadat hospodářské pobídky. Bod číslo 9 žádá zjednodušení spotřebitelských smluv a to Eh, by bylo dobré eh, toto ponechat paní Beres, eh, která to momentálně zapracovává do jiného dokumentu, EMP2. A bylo by dobré, kdyby i zde existovala jakási minimální informační povinnost, pokud se týče možnosti tsunami nebo Eh, zemětřesení. Tady se to odhaduje velmi těžko. Eh, další otázka je třeba upřesnění eh, v dalším bodě, což je dáno tím, že pan zpravodaj to sepsal velice stručně, takže možná bychom to mohli ještě trošku doplnit. To je všechno, děkuji. Děkuji. Pan Torvanc. Děkuji. Za prvé chci poděkovat zpravodaj za návrh zprávy. Jak Werner Lagen řekl, také sdílím většinu jeho připomínek. Pokud je o prevenci a informace, sdílím názor, že potřebujeme více výzkumu. Velkou výzvou pro pojišťovnictví a zajišťovnictví je, že nemají dost dat o rizicích, o přírodních katastrofách, a proto je těžší pro ně tedy poskytnout za správnou cenu správné pojištění pro správnou katastrofu. Spravodaj si nemyslí, že univerzální řešení je schudné a já s tím souhlasím. Podle mých informací řada členských států má systémy, které by dnes byly dokonale funkční a nevím, proč bychom se měli od těchto řešení dnes odklánět. Zajišťovnictví je globálním podnikáním a dochází ke sjednocování pojistek, i když e, ty pojistky se liší od e, jednotlivých zemích. Podobně jako zpravodaj mám velké výhrady vůči povinnému systému pojištění, i když je rozumné eh, snižovat náklady a spojit ty náklady, ale je tu také vázána odpovědnost jednotlivce a neměli bychom eh, také odstraňovat motivaci k pojištění. A je třeba zabránit také dopadu případných katastrof. V neposlední řadě se chci zeptat komise, proč řešíme v jednom dokumentu přírodní katastrofy a katastrofy způsobené člověkem. Nevím, zda je to rozumné. U přírodní katastrofy je tu také forma tedy odpovědnostní a za člověkem způsobenou katastrofu z hlediska pojišťovnictví je odpovědnost zcela evidentní. A to je řešeno tedy formou pojištění, e, tedy za třetí osoby. Poku, problém Fukushimi je problémem způsobeným je to člověkem způsobená katastrofa a po průtržích e, a pro, po rozsáhlých deštích ten, ten problém umocněn. Pokud je o odpovědnost, tak eh, komise připravuje směrnici o odpovědnosti z titulu přírodních katastrof a je tu také směrnice o odpovědnosti z titulu jaderných důvodů a měla by tu být také odpovědnost způsobená katastrofami offshore. Takže máme tu celou řadu podobných eh, návrhů směrnic a eh, řada generálitelství na komisi se tím zabývá a kladu si otázku, zda to je riziko, které bude řešeno a zda tu nehrozí, že, že ta jednotlivé formy re, regulace vlastně nevyústí v byrokratickou katastrofu, kdy, si budou, kdy jednotlivé předpisy budou v rozporu. Jak řekl Werner Lange, máme veškeré možnosti, abychom dali dohromady naprosto konzistentní materiál v závěru. Děkuji. Děkuji. Paní Isi tu není a myslím, že ji zastupujete. Budete hovořit hned nebo se nejdříve Poštovaný, govorit ću u ime Děkuji vám. Já budu velice stručný a budu hovořit jménem své kolegyně Mici, která nemohla se dostavit na dnešní jednání. Budu mluvit o pojištění tedy ehm, přírodních katastrof. Ehm, je to tato zpráva je krokem správným směrem. Souhlasím se zpravodajkou eh, v tom, že není eh, žádné eh, řešení, které by platilo pro všechny. Mm. Prevence a informace. Je dohoda všech stran, že eh, přístup k všem informacím by pomohl Eh, pro, jak spotřebitelům, tak pojišťovnám. Tyto informace by měly být ale více lokální a měly by být organizovány tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro spotřebitele. Zpráva eh, se ovšem netýká sběru informací jako takových. Domnívám se, že bychom také Eh, mohli tam zařadit praxi sdílení informací, abychom umožnili transfer dat mezi vládami, pojištěteli a spotřebiteli eh, s mm, zajištěním ochrany dat. Ohledně prevence myslím, že ta zpráva by měla udělat víc Ehm, pro zvýraznění role vlády eh, při ehm, promonování lidech, lidí o ehm, problémech, které tam jsou. Mělo by být větší diferen, eh, rozlišování mezi přírodními a katastrofami a lidmi, katastrofami způsobenými člověkem. Tato zpráva eh, říká, že by se v této věci dalo udělat víc. Ehm, avšak měla by se věnovat pozornost tomu, že sice ehm, jsou příležitosti, kdy to mm, neplatí. Já jsem tedy proto, abychom měli informace a, a ty, aby to probíhalo, aby se to zjednodušilo proti stávajícímu stavu. Oceňování pojištek by mělo být založeno na riziku, aby bylo efektivní, musí být dos, k dispozici adekvátní informace. Věřím, že morální riziko není, nebo mm, dobře dostatečně řešeno, mělo by se dále zvážit. Proto bychom eh, mohli, měli zvážit to eh, spojování produktů, bundling a eh, co se týče povinného pojištění, co se týče tedy povinné, toho, aby to pojištění bylo povinné, souhlasíme s tím, že povinné pojištění pro eh, přírodních nebo člověkem způsobených katastrof v tuto chvíli není považováno za nezbytné. Proto navrhneme pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Pan Jean-Paul Besse. Děkuji, pane Jean-Paul Gozesi. Chtěl bych říct panu Terovi, že zpráva, kterou nám předkládá, představuje dvě, dva aspekty. Jeden aspekt, který považujeme za velmi pozitivní, to je předjímání a informování. A potom spornější aspekt a to je individuální odpovědnost, která je vlastně odnímána od státu a Evropy. Ve vystoupeních kolegů, kteří říkají, že třeba lépe definovat to, co spadá do přírodních katastrof oproti eh, tedy katastrof eh, působených člověkem, je to mnohem obtížnější a jsme v situaci, kdy odpovědnost člověka je stále vlastně větší oproti přírodním katastrofám. Nehovořím o tsunami a zemětřeseních, ale jde o sucho, jde o povodně, jde o požáry a, a vedro. Tedy to rozlišení je stále složitější, protože odpovědnost člověka v tomto vlastně běhu ke katastrofismu, kterým nám hrozí, to rozlišení je velmi obtížné. Co se týče samotné zprávy, důraz na prevenci je velmi pozitivní podle nás. Tím spíše, že katastrofy se kumulují, jsou stále četnější a jsou stále různorodější. A jejich náklady, zejména náklady ekonomické, jsou stále větší. A mohou skutečně podvázat jakýkoliv ekonomický rozvoj našich států či celé planety. Z tohoto hlediska tedy důraz na informace se nám jeví jako velmi důležitý. A měli bychom směřovat eh, k dokumentům, které zjednoduší život eh, člověku, který je zcela zbaven prostředků vůči tomuto eh, katastrofickému prostředí, které se rýsuje a těmto hrozbám. Je třeba jim pomáhat na evropské úrovni a připravovat dokumenty, které budou co nejjednodušší a nejpřímější, abychom věděli, co umožní pokrýt riziko a které kroky je třeba podniknout a jaké postupy sledovat. A dokážeme si představit, že internetové stránky budou zasvěceny právě těmto informacím kde si každý vlastně na základě kliknutí eh, definuje svou, svůj region, své město, svou čtvrť, svůj dům a zjistí, jaké riziko mu hrozí. Tedy předjímat riziko, informovat v maximální míře, to je správné. Ale rozpor, který máme, pokud jde o zpravodaje, se týká celkového zaměření kde se nám zdá, že vše je příliš zaměřeno na individuální odpovědnost a je to odděleno od úlohy státu a případného evropského zásahu, při, přičemž tyto katastrofy široce překračují individuální rámec i rámec národní. Já mám na mysli nikoli nějaké jednotné pojišťovací produkty a povinná pravidla. Tady musíme ponechat velkou volnost eh, a možnost volby. Ale je třeba, aby Evropa pomohla stanovit cíle a určitý konvergující rámec, abychom mohli lépe eh, prosazovat individuální odpovědnost. Je třeba směřovat k harmonizaci nejen informací, ale také veškerých eh, pojišťovacích eh, smluv, abychom věděli vlastně, k čemu se jedinec zavazuje, do jaké míry vlastně se sdílí riziko. Pokud jde o člověkem způsobené katastrofy, tam je které jsou tak definovány, například znečištění, zejména chemické znečištění prostředí, mám na mysli jadernou katastrofu, která je vždy možná, tak tady je třeba ty věci kvantifikovat mnohem přísněji a vlastně žádné ustanovení eh, soukromoprávního charakteru nedokáže předjímat nebo pokrýt riziko z jaderné nehody. My budeme předkládat příslušné pozměňovací návrhy a chceme spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji i s panem zpravodajem samotným. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan Epping, který nahrazuje pana Foxe. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Um, Fox mě požádal, abych řekl, že eh, je spokojen se zprávou eh, zpravodaje Konkrétně je rád, že zpravodaj eh, konstatuje, že tyto katastrofy nejsou považovány, eh, ty, ty přírodní a člověkem způsobené, není to tež, jsou to dva různé fenomény. A to je důležité. Za druhé, také pan Fox eh, chápe, že nedochází k narušování trhu které by oprávnilo intervenci na evropské úrovni. Je rád, že zpravodaj se nedomnívá, že přístup, eh, stejný eh, přístup ke všem je mm, proveditelný. Souhlasí se zpravodajem, že mm, toto přístup je nejlepší přístup k rozdílným geografickým oblastem. Standardizace pravděpodobně nebude fungovat mm, pokud eh, různé definice a situace to znemožňují. Mm, Fox eh, vyzývá své kolegy, aby navázali na ten pragmatický přístup, který byl doposud aplikován. Děkuji vám. Děkuji. Pan Šuntis. Děkuji, pane předsedo. Jak uvedli kolegové, tato zpráva je dobrým východiskem, protože klade důležité otázky. Včera došlo k seismickému otřesu na západ od Kréty Zřejmě víte, kde se to nachází. Je to místo, kde došlo k největšímu zemětřesení a největšímu tsunami v tomto regionu před několika lety. Takže máme určité obavy z, z tohoto seismického otřesu. Hovořím o tom, protože, mi, protože je jasné, že je třeba rozlišovat přírodní katastrofy a ty další, ale ani přírodní katastrofy nepatří všechny do stejné kategorie. Zemětřesení je jedna věc a bohužel ani v Řecku, ani v Japonsku jsme nenašli způsob, jak předvídat zemětřesení a potom tedy povodně a podobné jevy, to je něco úplně jiného. A další jevy, které souvisejí s meteorologickými jevy a některými zásahy, které ovlivňují životní prostředí a klima. Myslím, že třeba se na tyto reality dívat eh, upřímně a upřesnit tyto aspekty. Kromě toho, veškeré lidské zásahy vyvolávají mohou vyvolat katastrofy. Až jsem souhlasím se spravodajem v tom, že informace to je nejlepší způsob, jak eh, tuto situaci řešit, protože jak hovořit o prevenci, co se týče zemětřesení, je možné předpokládat stavební normy, které budou takové, že dopady zemětřesení budou co možná nejmenší, s nejmenším možným počtem obětí. Informace o příslušném chování v případu zemětřesení je velmi e, důležitá a pokud můžeme posílit tu část prevence, tak s tím souhlasíme. Třetí poznámka a to rozvedu v pozemcích návrzích, Evropská unie a členské státy musí chránit občany eh, spotřebitele špatných eh, produktů v oblasti pojištění. Co mám na mysli? Protože se rozvíjejí právě takové produkty, pokud nebudou jasná pravidla pro chování pojišťoven, tak se obávám, že se objeví bublina, která ovlivní pojišťovnictví a ceny pojistek. Konečně, co se týče katastrof způsobených člověkem, bezpečnostní pravidla a politika má dopad na životní prostředí a musí brát v úvahu existenci právě takových katastrof. Abychom zamezili bublině, o které jsem před chvilkou hovořil. A děkuji zpravodaj za to, že položil tuto otázku a zahájil tu úvahy. Pan Langen chtěl ještě něco stručně doplnit. Ich möchte, möchte noch... Chtěl bych jenom eh, takové stručné doplnění po té, co řekl kolega. Prevence v oblasti budov a eh, samozřejmě zemětřesení, to je podle mého názoru eh, záležitost a úkol pro národní vlády, nikoli pro Evropskou unii. Protože my třeba máme dohody v oblasti norem a já myslím, že by z toho mohl maximálně vzniknout eh, jakási nadměrná byrokratizace. Samozřejmě informace, eh, prevence v určitých věcech, to všechno má smysl, ale zase neměli bychom eh, pod hrozbou chiméry klimatických změn měli vytvářet nové programy. To nemůže být úkolem Evropské unie. Pátá zpráva IPCC říkala, řekla, že v extrémním případě moře do roku 2100 eh, vzrostlo maximálně o jeden metr. Ve skutečnosti to bude méně, protože v Evropě, pokud vím, eh, tím není žádná země postižena, takže bychom skutečně neměli kvůli tomu vytvářet nové subvenční programy a státní dotace. Děkuji, přes komise promluvit. Není-li tomu tak, dám slovo zpravodaji, aby uzavřel diskusi. Ano? Komise nemá, takže pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji všem stínovým starodávům za příspěvky. Vidím, že v hrubých rysech sdílíme naše stanoviska a věřím, že naše spolupráce bude dobrá, až budeme připravovat kompromisy a připravíme dokument pro hlasování. Takže jsem optimistický pokud jde o výsledek tohoto návrhu a děkuji vám za vaše příspěvky ještě jednou. Děkuji, pane zpravodaji. Takže náš harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy 22. října ve 12 hodin. Projednání pozměňovacích návrhů 25. a 26. října při zasedání výboru hlasování ve výboru EKON 17. prosince 2013 a na plénu by to mělo být v únoru 2014. Takže tento bod je vyčerpán, poslanci asi nikoli, ale zatím jsme neprobrali ještě dal, další otázku, takže přerušujeme do 16 hodin jednotný mechanismus pro řešení problémů. Zpráva paní Ferreiry, budeme pokračovat v 16 hodin.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 Okay, um, I think we can. Tak, já myslím, že můžeme pokračovat v zasedání. Vidíme, že hlavní aktéři jsou přítomni. Takže my se teď pustíme do eh, projednávání zprávy o jednotných pravidlech a postupech pro řešení úpadku, takže já dám nyní slovo hnedka Elíze Ferejře. Um, Děkuji, Sharon. Nejdříve bych chtěla říci, že tento legislativní návrh týkající se řešení problému bank má specifické rysy v tom, že pracujeme souběžně na tomto návrhu, který se týká řešení problémů bank. A také pracujeme na směrnici týkajícím se 28 členských států, což se týká řešení problému v celém bankovním sektoru. Takže jednotné řešení problému spadá do širšího kontextu a je třeba, aby tyto dva prvky byly vlastně ve schodě. Pokud jde o pozměnci návrhy týkající se jednotného mechanismu řešení problému, tedy mechanismu MRU, mechanismus tedy jednotného bankovního dohledu, tam jsme rozhodli, o tom, že nebudeme předkládat pozměňovací návrhy, které by vytvářely rozpory v, s textem, který je předmětem trialogu. Jde o to řešit či získat vlastně docílit toho, aby, aby se vyřešila situace v jedné bankovní instituci. V pozměňovacích návrzích eh, se nedotýkáme základních eh, prvků návrhu komise. A zdá se mi, že obecně to ten návrh eh, komise je ambiciozní a ubírá se tím směrem, který v roce 2010 požadoval Karlamen. Obsahuje zajímavé prvky a tudíž eh, je třeba zachovat eh, dynamiku u této otázky a text vylepšit pouze u některých eh, součástí. A jednou z těch otázek je otázka rozhodnutí o tom, že do procesu řešení problémů vstoupí bankovní instituce. Jak bylo řečeno při mě názoru, byly předloženy pozměňovací návrhy a myslím, že je třeba ty pozměňovací návrhy zachovat, protože vysvětlují, na základě jakých institutů se tedy úvěrová instituce ocitne v předúpadkovém stádiu a je spuštěn mechanismus řešení problému. Je třeba, aby v tom procesu byla zastoupena jistota i průhlednost, i konzistentnost. A ti, kteří jsou předmětem dohledu, měli dostatečnou důvěru v kritéria, která budou uplatněna právě v, tom, v té fázi před nastoupením do mechanismu. A proto si myslíme, že právě na úrovni dohledu je třeba, aby došlo k centralizaci jednotlivých e, úkolů, i když můžeme předpokládat výměnu názorů mezi jednotlivými úrovněmi, mezi dohledem a institucemi řešícími problémy bank. Je třeba jasně definovat, kdo odpovídá za ten mechanismus řešení problému. Další věc je důležitá která souvisí s otázkou účasti parlamentu. Pokud v návaznosti na to, co zaznělo při jmenování EC, pre, prezidenta ECB, když jsme hovořili o e, řízení úřadu dohledu, tak i tady naše linie byla, že pokud jde o, o právě ten, o tomto mechanismu, Některé zásady by měly být eh, zachovány, zejména co se týče výkonného ředitele a jeho zástupce. Je třeba dbát toho, aby existovala transparentnost a kontrola. A tu kontrolu vykonává parlament. Třetí bod je zásadní a ten vyvolává diskusy. Jde o existenci tedy nástroje pro půjčky nebo takzvaný veřejný backstop, který bude dostatečně pevný, aby tento mechanismus pro řešení problému mohl fungovat. Ten mechanismus by měl být operativní, jakmile vstoupí legislativa v platnost. Je to otázka složitá a Evropský parlament nemůže předkládat konkrétní požadavky, pokud jde o typ tohoto finančního nástroje ale my si přejeme, aby ten mechanismus byl důvěryhodný. Nemůžeme čekat 10 let, tedy než fond získá dostatečné zdroje, aby bylo možné zahájit mech, ten proces řešení problému. Je třeba, aby souběžně existoval veřejný, tedy finanční nástroj, který, a to zdůrazňuji, by nebyl saturován příspěvky daňových poplatníků. Ale třeba, aby existoval takový mechanismus, který bude příslušné fondy naplňovat a měly by to být zejména banky, které budou předmětem mechanismu řešení problémů. Takže tady nejde pouze o, sek- o bankovní sektor, ale o všechny subjekty, které jsou pokryty tím mechanismem řešení problému. A právě tyto platby by byly prováděny v souladu s příslušným rizikem. A to by bylo tedy čerpáno z účetních knih bank a nikoli daňových poplatníků. A další bod úzce souvisí s otázkou bail-in, tedy interního řešení problému, které je předmětem jiného návrhu. Pokud jde o bail-in, tam bychom uvítali, aby existoval tzv. spouštěcí mechanismus pro čerpání prostředků z fondu. Jakmile vklady začínají se přibližovat tedy k aktivům kategorie 1. Tam je třeba stanovit pravidla pro spouštění toho mechanismu, existuje tam také harmonogram a my se domníváme, že by to mělo umožnit vytvořit na trhu důvěru. Tedy na základě tohoto spouštěcího mechanismu budeme vědět, kdy proces bail-in bude spuštěn, kdy tedy se budou využívat vklady. Třeba také rozlišovat vklady v textu ale zásadní je, že pokud dojde k zásahu fondu, pokud jde k převodu aktiv a pokud eh, bychom měli určité typy aktiv měli eh, chránit, tak musí existovat eh, spouštěcí mechanismus, tak je třeba rozlišit aktiva a také je třeba určit, kdy vstoupí jednotlivé legislativní návrhy v platnost protože ty jednotný mechanismus řešení problému bankovních institucí a další texty tvoří eh, soudržnou mozaiku a měly by být eh, kompatibilní, aby vznikla příslušná konzistentnost, aby nedošlo k narušení vnitřního trhu To jsou zásadní věci, které jsem zmínila již při první výměně názorů. Pozměňovací návrhy máte před sebou. Byly předloženy kolegy. Já předložím několik dalších pozměňovacích návrhů, které se však, které však nevybočí z těch hlavních liní, které jsem zde uvedla. A věřím, že společně díky pozměňovacím návrhům tento text ještě zdokonalíme. Děkuji, toť vše. Děkuji. Nyní eh, Colin Wertmanku za EPP. Děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat Elíze za již zahájenou konstruktivní spolupráci. Já si vysoce cením eh, našeho společného odhodlání zvládnout to co nejrychleji eh, bez újmy kvality. My si uvědomujeme, eh, že jde o urgentní záležitost. Tento eh, návrh jednotné rezoluce je důležitým pilířem bankovní unie a je důležité, aby parlament dospěl k dohodě ještě před příštími volbami. To je důležitá věc. Ale samozřejmě záleží také na radě. Já totiž plně souhlasím s Elisou v tom, že směr, kterým se ubírá návrh komise, je v principu dobrý a doufám, že se nám podaří v tomto duchu přesvědčit taky radu. Další důležitý princip spočívá v tom, že v souvislosti s tím, čeho jsme dosáhli v oblasti společného dohledu, tak tam jsme s kolegyní Tyson dosáhli dobré zhody a další jednání probíhají. Takže pokud se týče EVRD, tak eh, tam je to komplikované, neboť zatím nevíme, k jakým do, závěrům se dospělo tam. Nicméně my se chceme dohodnout. Já mám otázky eh, k třeba k jednomu pozměňovacímu návrhu Elizy, to se říká preference vkladatelů. Já myslím, že to je eh, věc, kterou musíme vyřešit eh, BRD. a já poněkud eh, si nejsem jistá tím, jestli náhodou tento pozměňovací návrh není v rozporu eh, s tím, že my chceme eh, jednat v souvislosti a vlastně v duchu výsledku BRD. Pokud se týče rozsahu, já tedy působnosti, tak určitě by se to mělo týkat eh, všech bank v rámci také SSM a také je třeba eh, také je třeba eh, se dohodnout, co s těmi malými bankami, které nepodléhají kontrole zdraví aktiv ale každopádně eh, je třeba, abychom měli jasný přehled o tom, v jaké jsou kondici, neboť i ty budou muset přiměřeným způsobem přispívat do fondu. Mělo by to být způsobem přiměřeným, ale také mohou být eh, příjemci prostředku z tohoto fondu. Ovšem eh, já nemám představu o tom, jaký je vlastně jejich podíl na trhu. Za druhé role komise, ta se debatovala zde i v radě a podle mě pravomoc komise pravomoci komise, které jsou poněkud pochybné, by měly být eh, poněkud eh, omezené, zejména eh, by se to mělo omezit třeba na otázky státní pomoci. To je v kompetenci komise, ale hm, možná, že exekutivní zasedání právní rady by měla mít eh, silnější roli. Myslím si, že toto je v souladu s tím komunitním přístupem k této směrnici a domnívám se, že tady nejde jenom o složení této eh, rady, ale myslím si, že eh, pokud se týče ECB, tak eh, ta určitě má své zodpovědnosti a má eh, svoji vizi. Takže já se domnívám, že bys to mělo promítnout také třeba do hlasovacích práv radě. Každopádně musíme eh, zajistit to, aby zájem společenství měl převahu, měl tedy většinu nad nečenskými zeměmi této instituce. Také tady máme ještě další věci, ale o těch bychom se mohli pobavit podrobněji později. Pokud se týče tedy fond na eh, rozpuštění či uzavření banky, čili já myslím, že tady by skutečně měla být nějaká eh, obecná eh, jaksi zarážka, bych tak řekla, a já se domnívám, že by to mělo být podmíněno dohodě na SRM. Já myslím, že je to také důležitá eh, politická záležitost, ale já si myslím, že euroskupina eh, tady vnímá eh, nutnost spolupráce také s ECOFINem a to znamená, že my bychom zde taky měli postoupit před. Ještě bych chtěla zmínit jeden problém a to je důvěrnost. Plány na eh, rozpuštění banky, které budou překládat banky, tak eh, rada by si přála, aby se projednávaly eh, na plenárním zasedání představenstva. Nicméně bude to hodně o důvěrných informacích, čili domnívám se, že tento přístup je poněkud riskantní. Prostě pak by se mluvil otevřeně o důvěrných informacích, takže já si myslím, že je tady třeba ještě jednou rozlišit přesněji úkoly exekutivního zasedání a valného schromáždění, otevřeného schromáždění. Já tedy doufám, že se nám podaří dosáhnout rychlého pokroku a já eh, vím, že tady eh, je eh, tady ještě otázka, jak tedy to sladit s BRD. Ano, děkuji. Silvy za Alde tady není, takže já tady mám její poznámky k přečtení. A také bych chtěla promluvit za sebe, ale to až později. Takže jménem Alde Silvy říká, že vítá tento návrh, který je velice potřebný. Důležité je, aby tento mechanismus eh, měl také jasně definovanou zodpovědnost a aby byl v souladu s eh, ustanoveními SSM a eh, to se samozřejmě také musí být v souladu s SRM. Eh, SSM a BRRD musí mít eh, jaksi svoji řádnou oporu v zákoně, eh, tedy to se týká té směrnice pro rozpuštění banky, případně ozdravení banky. Tady je ovšem třeba vyjasnit pravomoci komise, také časový průběh jejich pravomocí a také ten prostor pro eh, manévrování komise je poněkud omezený. Eh, Silvie se eh, domnívá, že ten backstop, ta pojistka je nutná, ale nemělo by být podmínkou toho, aby SRM, mělo by to být podmíněné s SRM. A ta rozpuštění by mělo být vždycky férové mezi členskými zeměmi. Domníváme se, že pozorovatel ECB by měl být skutečně jenom pozorovatelem bez hlasovacích práv. A také je třeba jasně rozlišovat mezi home and host. To znamená eh, eh, host, eh, tedy tam, kde tedy home místo hlavního sídla a host je pobočka v další zemi. Také je třeba dbát na sektorovou a geografickou eh, diverzitu. Eh, také revizní klauzule by měla být eh, konzistentní, pokud se týče VETA v článku 6.4 by přesta- mělo přestavit, přestat existovat, pokud se tady nevyžaduje veřejná podpora. A dále SRM by měl vytvářet poradní výbory a to je vlastně proces, eh, který se teprve musí vykrystalizovat. Dobře, takže tolik stručné eh, komentáře od, eh, od Silvie. Tak snad se mi to podařilo interpretovat srozumitelně. Tak a nyní zelení Sven. Filip, who is Filip, který je stínovým, také stínovým zpravodajem eh, spolu se mnou ještě hlasuje v ITRE. Nejprve chci poděkovat Lise za její zprávu, také chci poděkovat komisi za tento návrh a mm, za další krok vpřed eh, v této věci, která je zásadní, aby SSM, které jsme společně odhlasovali a na kterém jsme tak tvrdě pracovali, aby fungovalo. Je jasné, že se nacházíme v chvíli, kdy neseme velkou odpovědnost, protože společný mm, dohled bez eh, společného systému rezoluce nebude příliš kredibilní, což je problém, kterému čelíme a doufám, že příští otázka bude eh, ten, na, na ten společný backstop. Pokud komise na to odpovídá, na, za problémy, které byly způsobené v minulosti, i když budou tedy jako první zodpovědné členské státy, pokud dojde k, na bail-in e, věřitelů a nebude to dostatečné. Kromě toho, co se týče mm, právě Elisy a pozměňovací návrhy, které e, budeme navrhovat, chci říci následující. Za prvé, chápeme, že zpráva v článku 27 a 30 se pokouší oslabit komisi v některých um, oblastech. To je samozřejmě obtížná diskuse role komisy a e, komise v celé věci. Se zájmem sledujeme probíhající jednání u Evropského soudního dvora které možná odpovědí na některé otázky týkající se právního základu. Nicméně pod tím navrhovaným článkem mm, máme, myslím, eh, povinnost dát komisi příslušné pravomoci, aby nebyla spochybňována legalita celého procesu. Takže abychom se vyhli konflikt střetům zájmů a aby byla nižší politizace celého procesu, tak by bylo možné si představit jinou konstrukci. Podobnou diskusi jsme vedli ohledně SSM a ECB, ale podle stávající smlouvy a e, judikatury se zdá, že role komise musí být silná, aby mohla plnit své zákonné povinnosti. Takže tady bychom si přáli další vyjasnění a doufám, že Evropský soudní dvůr velice brzo vyjasní, co je a co není možné. Takže budeme eh, moci tedy mít určitou představu. Pozměňovací návrh 72 a 78 eh, komunitární a mm, veřejné nástroje. Eh, co se týče eh, financování a backstopu, pokud nebude ten společný fond naplněn, tak je to otevřená otázka, když se nejsem jist, zda to musí být vysvětleno v tomto nařízení. O to víc termínem, který není úplně jasný. Dále máme pochybnosti o pozměňovacím návrhu 79, který se týká ochrany vkladatelů. Ty musí být chráněni a tady by bylo nejlepší odhlasovat konečně zprávu Ziman, kterou, na kterou už čekáme dva roky. V případě bail-inu se může stát, že pro velké um, věřitele nad těch 100 uh, tisíc uh, uh, ochranný režim je lepší, aby došlo k bailinu, než aby to plasa platili daňový poplatníci. Takže vklady by měly být eh, mm, pro eh, předmětem absolutní ochrany, jak si z, eh, vysoce chráněný druh z perspektivy zelených, ale nevtýkalo by se to velkých vkladů. Dále pozměňovací návrh 34, tam chceme další vyjasnění, to se týká vyškrtnutí povinnosti konvertovat dlužní nástroje. Možná Eliso by se nám mohla lép něco k tomuto ještě vysvětlit. To též platí k pozměňovacímu návrhu 65, také tam chceme vědět víc, co je zatím protože to je vyškrtnutí možnosti členských zemí požádat si o da, e, možnost dalšího jednání rady, co se týče rozhodnutí týkající se fiskální odpovědnosti daného členského státu. Takže co e, se týče našich vlastních pozměňovacích návrhů, chci zdůraznit několik věcí. Myslím, že jsou dobré důvody, proč by celý systém měl platit pro všechny banky a nejenom na ty největší, protože nechápu, proč by jenom banky v rámci SSM měly být součástí tohoto systému finančné rezoluce, přičemž malé banky by zůstaly v povědnosti členských států. To, ne, to by nefungovalo. Proč? Protože Eh, každých 20 let by docházelo k systému mm, rezoluce a musím říci jasně, že eh, to, co prosazuje německá vláda, tam jsou poměrně izolovaní. V podstatě navrhují, že ekonomiky mm, velikosti regionu Mnichov by měly mít vlastní systém rezoluce, který by to znovu posuzoval každých 20 let. To znamená, že by neměli ty zkušenosti eh, skutečně eh, správně eh, řešit tyto případy rezoluce. Proto v USA je to federální, v rámci federálních orgánů, z dobrých důvodů, protože v těchto případech mm, mm, potřebujete funkční instituci, která bude chránit daňové poplatníky, aby to zase nemuseli platit. Ale Mm, já znám mm, bankovní systémy řady zemí, v Německu, Rakousku a hrozí. A no to samozřejmě je e, příčina postoje německé vlády, že jaksi institucionální ochranné systémy, které v podstatě oni už dělají to, částečně to, co máme teď, to, co chceme teď dát na evropskou úroveň. A protože už to částečně dělají, tak mm, platili méně do Evropského fondu. Mm, méně než jiné banky, které by nebyly členy tohoto systému. A takto je strukturován ten německý fond a to by mělo fungovat i na evropské úrovni. Zpráva Ziman dá programy instituciální ochrany jako jedno z možných řešení garance vkladu na evropské úrovni. Ti, kteří aplikují tento eh, self-help přístup, tak by měli platit méně do společného záchranného fondu a to by ten problém vyřešil. Kromě toho se musíme jasně podívat na to, jak eh, požadovat po bankách, aby skutečně mohly být eh, zachráněny nebo předmětem tedy rezoluce. To je otázka. Já se Vigula řekl, že bychom měli mít stejnou odpovědnost eh, jako i jako parlamenty, jako je v ECB vůči IA a chtěli bychom tady informační kontrolní práva pro par- Evropský parlament a také se domníváme, že nakonec bychom měli jasně říci, že soukromé i veřejné mechanismy by měly doplňovat společný záchranný fond. Podporujeme většinu toho, co řekla Elisa s výjimkou těch pozměňovacích návrhů, které jsem zmínil, kde chceme další vysvětlení a těším se na rychlé vyřešení toho procesu. Korín má pravdu samozřejmě, kvalita je nejdůležitější, ale současně bychom měli také postupovat rychle v jednání s radou. Děkuji. Nehlásí se nikdo za ECR? Za GUE? Děkuji, Sharon. Já sice nejsem stínovým zpravodajem, kolega nedorazil, ale proto jsme eh, se nemohli dost, dobře domluvit, ale v podstatě mi ta zpráva připadá pořádku, jde správným směrem. Mm, několik problémů, které tady mm, vidím a tady se musíme ještě podívat, jaké budou tam pozměňovací návrhy, je otázka těch bail-inů. Nemohu sdílet uh, tu myšlenku, že, se, že na jedné straně snaha schránit daňového poplatníka, na druhé straně není jisté, zda to skutečně uh, ten bail-in dosáhne. Tento uh, ochranný práh 100 tisíc euro zůstává, to je, není sporné, ale co ty sumy, co jsou nad to? To jsou často i malé střední podniky, které pak přijdou, mohou přijmout to vel, většinu svého majetku. Pak je otázka, zda by to nevedlo k tomu, že by tam stejně museli vstoupit státní dotace, aby stabilizovali ekonomiku. Eh, vzhledem k mm, důchodovému zabezpečení, sociálnímu zabezpečení, pak eh, mně není do jaké míry jasné, do jaké míry by se to mohlo eh, modifikovat, zda by nešlo, nedocházelo jenom k nějakému posunu z jedné oblasti do druhé. Jinak chci, myslím, že Thomas Hendl se k tomu v příštím kole vyjádří jasněji a přispěje k tomu dál. Děkuji. Děkuji. A nyní přejdeme k hlavnímu seznamu. Uf, Klins. Já, vielen Dank. Děkuji, Sharon. Už to zasnělo mnoho, takže jenom eh, několik málo poznámek. Myslím, že toto téma je velmi důležité a proto je škoda, že si Elizu vyslechlo jenom málo kolegů. Musíme si dát pozor, abychom nespadli do pasti, že eh, najdeme řešení pro SRM, které neodpovídají těm dalším, třeba kompatibilita s BRD, že by nebyla zajištěna. Proto bych navrhoval, aby podobně jako EBR a SSM, abychom se zhodli eh, na určité pozici, eh, tak aby zpravodajka a, eh, a mm, stínoví zpravodajové spolupracovali a to i napříč to jednotlivými podtématy. Dále. Musíme spěchat, ale zároveň musíme dbát na kvalitu, takže ten termín už teď je velice krátký. A já tedy jenom doufám, že se to neprojeví na kvalitě. Co se týče působnosti, já nesouhlasím se Svenem, neboť se domnívám, že nemá smysl eh, vytvářet eh, dozor jinak než SRM. Pokud eh, bychom chtěli hlídat eh, kde jakou malou spořitelnu, tak to už, myslím, je na úkor proporcionality, ale také subsidiarity. A jestli to finanční řešení se podaří eh, zajistit tak, jak to navrhuješ, tak to také poněkud o tom pochybuji. To by eh, bychom museli vystoupit z IBS. A myslím, že by to nemělo takto smysl. Pokud se týče prováděcích orgánů, tady je samozřejmě návrh komise takový, aby ECB a mezinárodní eh, dohledové orgány eh, také mohly sledovat situaci a eh, jako pozorovatelé samozřejmě Oni by nerozhodovali o tom, kterou banku zachránit, kterou ne. E, jestli je to tak správně nebo ne, no otázka je, jestli to není zbytečně složité. A otázka zní, e, skutečně má e, komise legitimitu působit zde v tom opravdu zásadní, v té zásadní rozhodovací roli, to bychom si měli ještě promyslet. Co se fondu týče, Eh, samozřejmě nějaký fond být musí a samozřejmě on nám nevznikne přes noc. Ono to může trvat eh, mnoho let, já nevím, možná i 10-15 let, než eh, opravdu budeme moci hovořit o síle účinnosti tohoto fondu. Teď je to, myslím, nějakých 45 miliard a na, pro eurozónu je to podle mě málo. My tedy v Německu také máme obdobný fond, už se připravuje a zde se počítá s cílovou částkou 70 miliard. Čili tady to není přiměřené protože tak ještě tento fond, eh, dokud nebude mít eh, plné eh, finanční vybavení, tak samozřejmě musí mít nějakou tu stopku, nějakou tu pojistotu, to je jasné, jenomže to v podstatě znamená, že je to okolika, jak říct, že tedy zbytek doplatí daňový poplatník. Já si myslím, že to bude nutné pouze tehdy, když eh, tady budou garance a to je samozřejmě eh, způsob, jak si sáhnout na peníze daňových oplatníků. Využití fondu a rozhodnutí o tom, zda se může využít nebo ne, tak to by mělo fungovat tak, že to rozhodne šest hlasů a z toho dva patří zúčastněným eh, členským zemím. Tě je nyní 17, v budoucnosti 18. A k tomu tedy TER a komise. Takže 18 členských zemí, eh, tam má de facto 6 eh, hlasů, to není vyvážené. V ECB je zastoupen každý členský stát a má, jeho hlas má stejnou sílu. Takže tady to opravdu je úplně jiná rovnováha podle mého názoru to není v pořádku. V této souvislosti je třeba také vyjasnit, eh, co bude s národními fondy, které se také připravují. Připravuje se to v Německu, v Británii, Švédsku, Rakousku a tak dále. dále. A každý má svoje vlastní kritéria svou vlastní výšku a tak dále. A prostředky, eh, které se zde schromažďují, jsou určeny pro různé účely. Takže tady taky je třeba eh, to podchytit, abychom tady potom neměli dvojí placení tedy těch institucí. Takže otázka eh, je, my teď vlastně máme financovat ty národní fondy a teď k tomu přistupuje ještě ten nový Evropský fond a podle mě to je finanční zátěž, která možná jde příliš daleko. Pak je tady otázka eh, sídla fondu. Eh, já určitě nemám nic eh, proti Bruselu, proti tedy sídlu tohoto Single Resolution Mechanism. Otázka je, je to otázka Eh, že tento fond je druhý důležitý pilíř bankovní unie. Má smysl to geograficky oddělovat? Jo, takže to, nevím, jestli to má takto smysl, eh, jestli to nebude spíše tedy překážka v práci, nežli usnadnění. To tady jenom dávám k úvaze. Až jeden bod, ano. My říkáme, že vše by se to mělo opírat o článek 114 TUC, čili je to opatření k posílení společného trhu. Proto se opíráme o tento článek. Upřímně řečeno, je to samozřejmě posílení pouze jedné části společného trhu. E, to znamená Eh, pouze eurozóny. Možná, že je to například naopak na úkor eh, společného trhu Evropské 28. Zvláštní je, že tímto způsobem by mohlo vzniknout nařízení, ale u BRD prostě nestačí nařízení. Tam je třeba mít také směrnici. Já sice nejsem eh, právník, ale eh, možná tedy, že by to bylo třeba vysvětlit, vyložit nějak flexibilněji a možná bychom se měli zeptat svých právníků. Děkuji. Děkuji, Sharon. Velmi stručně bych chtěl podtrhnout eh, význam eh, této otázky a eh, zmínit vazbu mezi touto otázkou a bankovní unii. A říci, že tato stavba, pokud se ji podaří vytvořit, tak vložíme mnohem více důvěry do systému a také zmírníme cenu úvěru v jednotlivých státech Unie, protože je nepochopitelné, že podnik, který potřebuje úvěr na investice, někdy platí dvojnásobek na úrocích oproti jinému podniku v jiné zemi. A jde třeba také přerušit vazbu mezi bankami a jednotlivými svrchovanými státy. Pustili jsme se do určité práce, která do konce týdne znamená předložit pozměňovací návrhy a já chci zmínit čtyři klíčové body v této věci. Za prvé otázka existence záchranné sítě, takzvaný backstop. Tato pojistka bude tedy úvěrovým nástrojem, který umožní získat dostatečnou míru důvěry v systému a pokud tomu tak bude, tak eh, bude, bychom měli tedy přemýšlet o té záchrané sítě, sítě na evropské úrovni, která by byla spravována podle komunitárních pravidel, což je velmi důležitý bod, abychom mohli již eh, poslat signál o důvěře pro vkladatele a pro občany. Za druhé, zdá se mi, že třeba upozornit na následující. Měli bychom také mít možnost se odvolat proti rozhodnutím rady. Řada z těchto rozhodnutí bude přijata po provedení opatření které uloží komise a je třeba, aby bylo možné se odvolat proti těm rozhodnutím a zatím jsme příliš tuto věc nevysvětlili, ale chci na to upozornit. Za třetí, způsob, jak tedy Evropský orgán pro řešení problému vytvoří, vytvoří eh, kontakt s národními institucemi pro řešení problému. To vyžaduje ještě vysvětlení. A za čtvrté, jaká bude vazba mezi radou a komisí. Rozhodnu, rozhodovat bude rada a, dál, a to bude potom plnit Evropská komise. A těchto témat se budou týkat mé pozměňovací návrhy. Chci poděkovat zpravodajce i stínovým zpravodajům za způsob, jak pojednali tuto otázku a věřím, že tato věc doběhne až do konce. A samozřejmě také je třeba respektovat termíny, které byly stanoveny. To jest do evropských voleb by tato otázka měla být projednána. Děkuji. Děkuji. Další Herbert Dorfman. Děkuji. paní um, předsedkyně. Tak kolega Nic už řekl mnohé z toho, co jsem chtěl říct si já, jenom co se týče k eh, zacházení s menšími bankami. Já neúplně ne, eh, souhlasím s tím, co řekl Sven, že již eh, existují skupiny bank, které e, nejsou schopné to tedy e, řešit, protože se ve skutečnosti to dělají velice zřídka. Naopak, realita mm, prokázala pravý opak. Často jsou tyto schop, fondy schopny e, zpracovat případy tak, jak tyto události a vlastně řešit problémy bankovní skupiny. Jak už řekli, řekla řada předřečníků. Ehm, musíme dobře zvážit, jaké formě malé a střední banky budou eh, do toho vstupovat. Ehm, když se ukáže, pokud se mm, osvědčí to, o čem se teď diskutuje, tak pak by mohlo být řešení, že tyto banky by byly zatíženy velice málo, eh, případně tedy to riziko, které představují, by se zohlednilo při jejich platbách do toho fondu, ale kladu si otázku, pokud eh, takový fond na národní úrovni už to riziko v podstatě stoprocentně kryje, tak proč by ještě měli platit? Eh, co jak si od nich může ten Evropský fond očekávat? A pak se nabízí druhá otázka, má smysl tam ty banky vůbec začlenovat. Když se na ten problém podíváme, musíme najít řešení, které ta, e, umožní těmto bankám stejné šance na trhu, což e, nakonec bude stát peníze. Ty peníze, které do toho ty banky vloží, nakonec přijdou stejně od klientů, odkud jin, od, takže je nutné, aby ty, se s těmi bankami zacházelo rovně a ne, aby eh, ty instituty, které um, vlastně mají zabezpečovací instituty, tak aby platili dvakrát. Děkuji vám. Děkuji. Gune Hockmark. Děkuji a děkuji za všechny příspěvky. Já po té, co jsem vyslechl eh, všechny ty úvahy ehm, o mm, řešení bank, problémů bank, tak je zcela eh, klíčové, aby ta směrnice o ehm, Recovery a Resolution byla schválena jako základ této legislativy, protože jinak bude hrozit, že různé filozofie, různé způsoby řešení problémů eh, budou vlastně ehm, aplikovány a pokud nebudou konsistentní, tak to vytvoří nejistotu, nejasnost, ale také příležitost pro eh, mm, špatné věci. A to je zásadní aby to bylo také konsistentní s eh, tím programem na ochranu vkladu. To musíme řešit a musíme, to, musíme tu legislativu mm, týkající se ochrany vkladů a eh, Recovery Resolution musíme schválit. A komise, když mm, ty své návrhy podala na základě textu rady ohledně Recovery Resolution, což je poměrně tedy um, neobratný způsob, jak to, to dělat, ale je nutné to uh, dodělat a to logicky postupovat krok za krokem. Druhá věc, kterou je třeba vysvětlit, to je ten postup bail-in, který musí být stejný. Nemůže, není možné, abychom měli jeden způsob bail-inu podle legislativy SRM a jiný způsob bail-inu podle legislativy o recovery a resolution. To, že mm, jdeme různými cestami, vlastně eh, souvisí s tím, že jsou paralelně eh, dva legislativní procesy. A co já se domnívám, že je důležité, a to má implikace pro diskuse s RM. Je zásadně důležité, abychom vytvořili systém, kdy banky budou co nejsilnější. A všichni, kdo vlastní, financují banky, budou vědět, že se nikdy nevyhnou eh, ztrátám nebo těm výzvám, které ztráty představují. Také to ukazuje potřebu stability. Zajistit stabilitu v době krize. Ehm, poté, co jsem mm, poslouchal tu diskuzi o tom těch backstops, eh, všichni, přejí si to všichni, ale nechtějí to mít doma tedy. Backstop je, mm, by měl být někde jinde tedy což vyvolává riziko dalších morálních problémů, kterým se chceme vyhnout. Pokud vytváříme systém, kdy um, členské státy, vlády se mohou vyhnout odpovědnosti, která vyplývá z toho, že mají eh, množství jednat, tak bude vždy ne, eh, naděje, že někdo jiný ten problém vyřeší. Já jsem slyšel my všichni jsme slyšeli tu diskusi o fondu rezoluce. Tady je potřeba si uvědomit, že ať je velký, jak chce na evropské úrovni, tak nebude stačit na ty velké problémy v případě velké, větší systémové krize. Pokud nebudeme mít možnost Eh, použít různé názory a řešit to různými způsoby, tak vždy bude eh, hrozit, že eh, budeme doufat, že to vyřeší někdo jiný, kdo nebude mít finanční kapacitu k tomu, což je problém, který souvisí s finalizací této legislativy a je třeba to, stále, to ještě do, finalizovat. Děkuji, já jsem vás varovala, jsem se dala na seznam řečníku. Takže k tomu se chci teď vyjádřit. Mám tady trošičku takový konflikt, eh, protože na jedné straně politicky naprosto souhlasím s tím, jak je důležité, aby eh, se, eh, byl posílen celý projekt bankovní unie, ale čím více se tím zabývám, tak by mě zajímalo, zda to má smysl to všechno dávat do Eh, jedné legislativy, přitom začíná vypadat trošičku složitě. Já plně souhlasím s tím, co řekl eh, ne, že základní dokument, který se týká byly na pravidel, jaká tam je flexibilita nebo jaká není. To souvisí, to je, to je v té směrnici o resolution recovery, která se týká celé EU. Není možné, aby jedna část EU dělala něco jiného v případě eh, bankovní rezoluce a mm, pokud by něk, tím, že jste byli v SSM, jste nakonec na tom byli hůř, tak to není možné. Protože to je spojeno v, té, v tom nařízení s jinými věcmi. Takže je potřeba nařízení na eh, zřízení té, eh, toho orgánu pro rezoluci. Eh, a, a samozřejmě to pak bude aplikovat e, ta, ten orgán, nikoli členský stát. A to je potřeba udělat co nejrychleji, aby tam byly odkazy na tu směrnici e, Resolution and Recovery, recovery a e, ne, ale aby ne, nemusela vlastně být znovu tam opakována. Další problém, který je v EBRD, je to, kdo by měl vlastně spustit tu rezoluci. To samozřejmě souvisí s tím, eh, jak eh, je chápana role komise. Ten orgán rezoluce, který navrhujeme, je paralelní tomu, co je v USA eh, KFDIC a není možné, aby Mm, ta rada, ty zástupci členských států dělali to tež CPIC, což je plnohodnotná regulační agentura, která dělá bankovní dohled. Není to jenom agentura pro rezoluci, má veškeré znalosti z finančního dohledu a e, pak je využívá, pokud e, se zabývá e, si řešením um, problému institucí pokud skutečně dojde na velké problémy, tak i v USA se musí obrátit jinam a hledat další možná opatření. Musíme také mít na paměti, když mluvíme tedy o e, domácí versus hostitelské, jak by to mělo fungovat, pokud máte jednotné místo vstupu. Ta představa je, že ten domácí e, Eh, členský stát, eh, tak jeho pravidla by se aplikovala a hostitelský by se vzdal svých pravomocí. To se diskutuje i mezinárodně v USA. Ten hostitel vlastně ustopuje a o tom je ten eh, hm, mechanismus rezoluce. Pokud není připraven ustoupit, tak pak bude více vstupu bodů vstupu. Na jedné straně můžeme mít mezinárodní dohody s jedním místem vstupu a pak jsou prvky ústupu eh, od tohoto systému v rámci evropské struktury. Pokud se snažíme tedy eh, prosadit co největší intervence z hostitele, pokud se zabýváme těmi, kdo je, jsou mimo SSM, tak je to něco jiného. Právní struktura je velmi zajímavá. Mm, týká se to všech členských států, není tam možný opt-out. Ale pak se to týká mm, podskupin bank, především těch, které jsou tedy v SSM a které jsou předmětem um, dohledu ECB, ale všechny banky budou v SSM, tak by to pak řekneme, že by se to týkalo pouze některých, které se předmětem eh, revize kvality aktiv, tak to už bych si položila otázku, proč tedy mm, se zdá, že to podkopává celou otázku B, že banky a jednotných pravidel, že jedny banky by byly jiné než druhé a toho bychom mohli litovat. Nejlepší způsob by asi byl revizní klauzule, um, podle které by bylo možné tu podskupinu rozšířit já sama tady nejsem přesvědčená, eh, zda by se to mělo omezovat. Ne, jsem, že by to záviselo na těch backstopech, ale v podstatě je to nakonec něco, co financuje um, ehm, Myslím, Některé státy by asi do toho nechtěly vstoupit, ale eh, asi by to stálo za to. K Co týče používání fondu, tam je to trošičku zmatené, kde opakovali e, prvky toho plánu rezoluce CBRD, kdy e, není možné se odvolávat na státní pomoc, ale žádná banka v tom plánu rezoluce by se měl e, vracet na ten fond. To není součástí plánu rezoluce instituce. To je případ nouze. A tady je jasně nutné říci, co to může udělat. Praco, provozní kapitál může pokrýt náklady um, obnovy a rezoluce na rozdíl od bankrotu. A eh, pak je otázka, jak bude zachraňovat malé střední podniky různé eh, typy vkladatelů a tak dále, ale někdo může pak dopadnout hůře, pak je možné ty fondy použít na tyto věci, můžete to použít na Ehm, zabránění urychlení mm, odprodejů, které by byly čtyř, čtyřikrát dražší nebo ještě víckrát. Ehm, podobně, to je jeden z hlavních ehm, účelů tohoto fondu. Když už mm, začínáme hovořit o sociálních službách pro banky, tak inherentně definujeme Mm, celé SSM jako příliš velké na to, aby selhalo. Mm, Přesto, co eh, jsme všechno, eh, co jsme říkali, tak nakonec tedy dojde k bailoutu. Musíme být velmi opatrní v tomto, abychom jasně řekli, že intervence fondu je skutečně poslední útočiště a eh, je předmětem stejných pravidel pro státní pomoc, které tam platí i pro státy, které tam nejsou, protože není možné, aby ve Švédsku byl fond, který by mohl platit pouze mm, při dodržení pravidel státní pomoci, ale pak dvě nebo tři státy by si vytvořily fond, který, pro který by neplatili tato pravidla. Všechno musí být vnímáno stejně, nesmí být žádný zvláštní status. Mám tady ještě další věci, ale podám také pozměňovací návrhy. Pokud ten fond bude fungovat, tak musíme zajistit, aby to mělo skutečně předanou hodnotu. Pokud na soukromé instituce uvalíte nějak poplatek a pak ty peníze budete nějak používat, pak musí být kontroly, audity, ex post a podobně, aby ty prostředky skutečně byly vynaloženy e, řádně. To je e, naprosto běžné, to je běžné hospodaření, ale mělo by to tam být. Hmm protože se předpokládá, že se to na poprvé nepovede a mm, až postupně se to tedy eh, bude zlepšovat. Eh, a v další případech už eh, tomu nedojde. Mám tady, tady ještě řadu řečníků, e, přečtu vám se Ian Tyson, uh, eh, Slavomir Nitras, so if there's anybody else. No, in, in, that was the order. Takže to bylo pořadí. Ještě nejste na řadě, jste až poslední. První byla Astrid Luling. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve se musím omluvit za spoždění Musela jsem hlasovat ve výboru pro práva žen o návrhu směrnice o kvótách a já jsem chtěla být přítomna a tudíž jsem se nezúčastnila v začátku naší rozpravy a výkladu paní zpravodajky. Ale dovolím si několik obecných poznámek a zejména chci dát najevo, jak velký je význam tohoto nařízení na téma, které má celou řadu dopadů, protože vytvoření mechanismu pro jednotné řešení problémů podléhá nezbytnosti. A pro nás, jakožto Evropský parlament, musíme projevit určitou neústupnost, pokud jde o pokusy rozebrat eh, salámovou metodou tento, toto nařízení ze strany vlád a komise. Já myslím, že komisař udělal dobře, když předložil takový jednolitý návrh přes právní základ, který je poněkud eh, nejistý. Ale Okolnosti jsou takové, jaké jsou a myslím si s ním, že bylo třeba podobně jednat, protože řešení problému u banky je, je a zůstává věcí velmi citlivou a i do budoucnosti to bude synonymem neúspěchu dohledu vzhledem k dopadu, který to má je třeba, aby ty věci byly co možná nejasnější. Čím více temných míst přetrvá, tím bude větší riziko, že události krizového charakteru převládnou a podle mého soudu nezávislost institucí a orgánů, které vytváříme, je skutečně úhelným kamenem a budou přijímat eh, velmi obtížná rozhodnutí a bude třeba udělat všechno pro to, aby ta rozhodnutí byla přijímána nikoli eh, na základě národního zájmu, ale na základě zájmu obecného, obecného evropského zájmu. A vše, co umožňuje členským státům nějak přesměrovat ten proces eh, směrem který je pro ně příznivý, je třeba zapovědět. To se týká mimo jiné rozhodovací struktury, tedy rozhodovacích mechanismů, rozdělení vztahu mezi home a host. Tam musí být rovnováha, která musí být velmi jemně nastavena. Já chci zopakovat, že bude třeba velmi pečlivě dbát všech těchto otázek, protože si dokážu představit, že členské státy budou si chtít vzít druhou rukou to, co jednou rukou pustili. Takže tady musíme být velmi opatrní a komise určitě bude silnou spojenkyní v tomto směru. Pokud skutečně budete se mnou většinově souhlasit v tom, že tato obecná orientace mi měla být právě taková. Nyní pokud je o pozměňovací návrhy, předložím jich několik, nebudu o tom teď hovořit. Pokud je o zásady, myslím, že musíme beze zbytku hrát hru evropského mechanismu řešení problémů, základního pilíře bankovní unie, ale nemůžeme budovat eh, vratkou nebo křehkou stavbu, protože to by nás vystavovalo ještě větším problémům. To je základní sdělení, které jsem chtěl dnes vyslat s tím, že se k podrobnostem vrátím, až eh, předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Někteří žádají po druhé o slovo, to není možné, musíme nakonec hlasovat. Máme tu řadu řečníků a musíme se vrátit ještě ke zpravodajce. Další Peter Simon. Děkuji, Sharon. Chtěl bych navázat na Gunnara Hekmarka. E, také rakouský kolega, na toho chci také navázat. Ta otázka je, e, na jaké úrovni se tady bavíme a to, co řekl e, Gunnar, ta konsistence s bankovní unii. Mně taky připadá, že e, té bankovní unii to budujeme na několika frontách a opravdu různým tempem na každé z nich. Čili je třeba, aby se nám to nerozsepalo. Takže my tedy samozřejmě na vysoké úrovni to chceme mít jasně, rigorózně řečeno, ale také třeba potřebujeme restrukturalizační legislativu, tak abychom tady měli společnou půdu pod nohama a mohli uvažovat, co dál. Mně se zdá, že ten cíl ve všech třech eh, legislativních procesech, ano, se soustředíme na ten společný cíl bankovní unii, ale eh, tlačíme to dopředu nezávisle na sobě a nevíme tedy, eh, jak se k tomu staví ty další dvě oblasti, No a to je obtížné. A já se chci zdůraznit úvodu odpovědnosti. Jestliže se shodneme na tom, že odpovědnost a kontrola, respektive ručení a kontrola eh, musí být sladěna, pak to znamená, že musíme si uvědomit, eh, že dozoru, bankovního dozoru, bankovního dohledu přímému podléhají pouze některé banky. Čili nebylo by vhodné u té otázky, eh, které, kterých úrovní se to ručení bude týkat, tak aby tyto úrovně neměly eh, být postaveny stejně také vůči dohledu. A samozřejmě ta otázka realizačního úřadu, realizačního fondu. Tady, pokud chceme mít konsistentní úpravu, je třeba, abychom eh, se vrátili k otázce dohledu. A já si myslím, že eh, body, eh, které právě teďka prodiskutováváme, takže bychom Eh, se měli zabývat hlavně těmi velkými bankami a ne těmi malými a středními, zejména u těch malých se můžeme dostat do e, situace, že vlastně vůbec de facto se nechceme e, zabývat otázkou jejich e, uzavření, rozpuštění, ale já si myslím, že toto musí být řešitelné nadále na národní úrovni. pokud se týče té další otázky, eh, to jest, eh, kdo eh, bude řešit definitivní otázku, zda banku zrušit či nezrušit, tak tady bych chtěl navázat na paní Ludingovou, protože do budoucna bude potom krach banky znamenat, že dojde, že došlo ke krachu dohledu. Ale to potom je otázka, jak to vyřešit, jak to banku skutečně zrušit a my jsme o tom debatovali také v jiném výboru. Zdá tedy, eh, by to nemělo být rozhodnutí spíše ECB než komise. Čili ono se v tom těžko orientuje. Já bych byl rád, kdyby to skutečně mohlo probíhat jaksi v reálném čase a byl bych rád, kdybychom se tím v tomto duchu tomto duchu zabývali. Protože příslušný orgán se eh, tady rozhodne, že tato banka, tuto banku je třeba zrušit a příslušný stát, eh, na jeho území se ta banka nachází, pak eh, to může vidět právě opačně, čili co potom s tím. Či nemůžeme, nemůžeme tedy dospět k této situaci. Dovedete si třeba Eh, eh, představit, že prostě Evropská centrální banka chce zrušit určitou banku a teď eh, Spolková republika se proti tomu energicky postaví. Nevím. To jsou podle mě obtížné otázky, které je třeba projednat. Možná, že ne dnes, ale Samozřejmě musíme to stihnout eh, do lhuty pro podávání pozměňovacích návrhů, ale v podstatě je třeba také brát v úvahu to, aby se všechny tři ty součásti eh, této legislativy jak si zaváděly koordinovaně. Děkuji, Marian. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, já bych eh, se chtěl jenom krátce vrátit eh, k debatě o působnosti. Single Rule Book. Tak to by snad mělo platit pro celý, celou 28. A pokud se týče té bankovní unie, tak to je nějakých 17 plus nebo 18 plus. A to se týká také toho SSM. Takže všichni ti, kteří jsou v SSM, ať už tedy povinně nebo dobrovolně, eh, tak eh, musí být jasné pro ně, který bank se to týká. A teď tady máme vlastně jakési eh, souběžné efekty mezi SSM a dalšími součástmi. Čili já nevím, jestli to je opravdu nějak smysluplné. V případě SSM jsme se rozhodli, že nebudeme mít žádný dvouvrstvý systém. Jeden jediný mechanismus a hotovo. A ten samozřejmě eh, je třeba eh, vykládat prakticky a pragmaticky. Ano. A Máme tady samozřejmě takové, eh, kteří eh, v první fázi podléhají národním eh, dohledovým orgánům, samozřejmě, ale tady je třeba mít metodu, podle které by ECB mohla v podstatě kdykoliv převzít vládu nad bankou a potom ovšem je třeba mít možnost žádat, aby se potom tato ECB o tu banku musela starat. Čili to je také otázka diverzifikace mezi bankami, rozlišování mezi bankami, které spadají do SSM. A jinak samozřejmě ten dohled je otázka eh, personálního vybavení, efektivního personálního vybavení. Že já si dále eh, myslím, že eh, eh, ten orgán, který bude tedy provádět rozpuštění banky, tak ten zase potřebuje daleko menší množství lidí, poněvadž asi těch bank nebude dělat najednou mnoho. Čili otázka je, kde, jak rozlišovat, jaké by měly být eh, příspěvky eh, do jednotlivých fondů. Já nevím, tam je třeba rozlišovat podle rizika, podle, eh, podle dalších kritérií. Čili ano, já jsem pro BRD, ale teď je třeba skutečně s tím postupovat paralelně s SSM, abychom to měli pěkně konzistentní a sladěné. A, ano, děkuji, Slavomír. Děkuji, pane, paní předsedající. V návaznosti na paní Tysen bych chtěl jen potvrdit to, že to, kdo nakonec bude členem dozorového mechanismu, tak to právě teď eh, vytváříme. Protože eh, jestliže eh, dohled přijmou také euro, tedy země mimo euro, tak samozřejmě na ně se bude vztahovat také ten mechanismus rozpuštění banky. Takže to je důležitá otázka, jestli skutečně chceme takto zachovat eh, jednolitost společného, rynku, eh, společného trhu, nebo jestli dopustíme jeho fragmentaci. Já se na to dívám z perspektivy polské, to znamená z pohledu země, která stojí mimo eurozónu. Mně se zdá, že tato iniciativa komise je spíše krokem zpět vzhledem k tomu, co už se podařilo dohodnout v rámci eh, toho single mechanismu. Tím, že eh, neeurozóna, tedy země z neeurozóny, eh, vstoupí do systému Eh, dohledu, tak to znamená, že se na to také stahuje ten mechanismus rozpuštění bank. Ale to už je potom z právního hlediska něco úplně jedno, eh, úplně něco jiného, než eh, jeden jednotný dohled. Myslím, že je to těžké, aby některá země tedy eh, byla eh, součástí, které měla podíl na tom jednom jediném hlasu eh, v té kategorii host. No a to určitě nebude jednolitá kategorie. Takže podle nás to je příliš vysoké riziko pro země, eh, které nejsou v eurozóně, ale chtěli by eh, spolupracovat. Myslím si, že eh, každá země by měla v tom synchronizovaném mechanismu mít jeden hlas, ať je v eurozóně nebo ne. Pokud tedy přijmeme to, že jedním z cílů je eh, vytvořit eh, finanční výhody v důsledku koordinace činnosti. Pak bych řekl, že eh, je tady důležitá zásada, aby země mezi sebou neválčily. Čili toto je zásada, abychom měli takové právní pojistky, že země tady v rámci koordinace neponese vyšší náklady, než kdyby taková koordinace tady nebyla. Domnívám se, že toto je taková, jak si to by bylo garancí čestnosti cílů Evropské komise, aby tady bylo skutečně cílem eh, dosáhnout optimalizace nákladu a nikoli přehazování nákladu mezi seměmi. Není mi jasné, zda Eh, jaké, jaké jsou tady vzájemné závislosti. Protože EBA, to je to zprostředkování, tak to se údajně týče pouze toho Resolution Board. A pak země, které v rámci eh, společného dohledu mají ten, eh, ten skupinový model hlasování, tak jestli v tomto případě není obava, že by eh, tento mechanismus nemusel být celá garantován na úrovni komise. Aby tedy po tomto rozhodnutí bylo transparentní při mediaci, tak tady je otázka, jak tedy eh, oslabit moc EBA. Také je tady otázka eh, dohledu EBC v rámci společného dohledu. A to se víceméně eh, kryje s kompetencemi resolution mechanism. A tady jde vlastně o to, aby se přicházelo krizím v oblasti úvěrové politiky. My už a jestliže k takovým eh, situacím dojde, tak to bude v podstatě porážka společné politiky. Čili tady pokud máme ten dohledový mechanismus a resolution mechanism, není jasné, zda tedy resolution mechanismus povede tedy eh, k restrukturalizaci likvidace a nebo eh, jestli tady de facto neutrpí pověst ECB. Čili to je řada otázek a já bych skutečně e, se je snažím trošku řešit v předkládaných pozměňovacích návrhech. Uh, Děkuji. Eh, tak předám slovo. Omlouvám se, byla jsem na druhém svém výboru. Děkuji za možnost promluvit dnes, co se týče ochranou vnitřního trhu a státní pomoci, je důležité, abychom jasně řekli, že státní pomoc, režim státní pomoci platí v celém SRM. Pokud, i, i když uh, nějaký nadnárodní orgán komise rozhodne o něčem, stejně platí pravidla pro státní pomoc. Ty jsou velmi důležitá, aby chránila rovná pravidla hry na vnitřním trhu. A aby se prolomil ten začarovaný kruh ehm, bankovní státního bankovního dluhu. Ehm, myslím, že je tady nutné jasně říci, že pravidla státní pomoci budou platit. A dvě funkce komise, která jednak rozhodčí orgán a jednak um, hospodářská soutěž. Ty je třeba oddělit. Jinak by mohlo docházet ke konfliktům zájmu a my musíme uh, chránit roli komise v oblasti hospodářské soutěže. Co se týče um, komise, jsem rádi, že vyškrtáváte schopnost komise spustit do rezoluce samotná. Uh, to by vyvolalo velké množství otázek. Také, k, eh, co se týče EBA, zda mm, EBA může zakázat komisi. My jsme dali EBA eh, závaznou mediační pravomoc. A co to znamená vůči roli komise? Na tom se musíme ještě zamyslet. Jsem ráda, že stínový zpravodajové souhlasí s tím, že eh, SRM musí zůstat blízko. Tyto dva legislativní eh, záležitosti by měly zůstat spojené. Pokud by se něco změnilo, například jak by fungoval bail-in, pokud se to změní v rámci D, tak by se to mělo měnit i v SRM a naopak. Tyto dva instrumenty by měly být paralelní. Pak se tady hodně mluvilo o tom, že ten, eh, to spuštění využívání eh, není v souladu se správnou eh, Já nechápu, proč pravomoci Bailin pro SND byl vyškrtnut, protože chcete dát radě širší odpovědnost, nejenom na Bailin. To nechápu, možná to špatně chápu. Ty domácí versus hostitelské věci. Tady jsme slyšeli zástupce hostitelských zemí. E, já se obávám, že článek 51 je příliš e, směřuje k těm domácím institucím, což bude problém pro, něk, i pro některé nové členské země. E, dále hostitelské instituce mají větší pravomoci k rozpočtu a závazkům. Tady je důležité, aby rozhodování komise nemohlo otevřít dveře tomu, aby byla zodpovědná za jakékoliv náklady v budoucnu, aby to neotevřelo evropský rozpočet potenciálním rizikům v budoucnu. To je třeba jasně klarifikovat. Mm, myslím, že národní parlamenty eh, musí být respektována jejich role nečlenské eh, nebo neúčastnící se členské státy eh, by měly mít právo se odvolat k radě, i pokud nejsou tedy členy. Dále bych si přála formulaci, eh, aby té fiskální garance, aby bylo možné upozornit, pokud by něco mělo mít fiskální dopady. To je třeba Eh, tam jasně definovat. Někteří kolegové hmm, nevědí, proč to schvalování bankovní unie postupuje pomalu, ale jde o to, aby celý režim měl eh, právní jistotu, abychom potenciálně neuspěchali nějaké rozhodování, aby to eh, nebylo nejasné. A bylo tam, existovala tam řádná demokratická kontrola. Filip, ty jsi žádal o slovo? Ne? Nedávám. Svenovi nedávám po druhé. Filip. Eh, slovo tedy. Oba, omlouvám se, tady eh, to dělá precedent. Já jsem um, pokud tady není nikdo další nový, s přihláškou do diskuse dám slovo Elise. Děkuji, já budu mluvit anglicky, protože nám do, eh, jsme pozadu. Nebudu se pokoušet odpovědět jednotlivě všem, ale chci říci, že jsem eh, se poznamenala všechny komentáře a návrhy a Eh, chtěla bych využít toho ducha spolupráce, který, tady byl, který se tady vytvořil. Já velice citlivě vnímám potřebu mm, tvořit IBAD, jak říkala Sharon a další, jako rámec. Na druhé straně, aby to bylo kompatibilní s SRM, co se týče toho, aby SSM a SRM, jejich interoperability tedy, měly, moje interpretace se blíží tomu, co řekla Marian Tyson, Je to tedy univerzální, co se týče bank, které pod to spadají, ale samozřejmě je tady určitý vztah mezi členskými státy, Eh, bank, kde je jednotný dohled a jednotná rezoluce, jinak by to nedávalo smysl. Takže musíte mít na paměti, že pokud máte i silný dohled, přímo nebo nepřímo, má plné pravomoci vůči bankám mm, tvořeným v některých členských státech, pak je nezbytné mít společný systém rezoluce, to je prostě eh, jasný logický důsledek, takže to musí jít ruku v ruce. Na druhou stranu není možné, eh, by docházelo k porušování pravidel vnitřního trhu. Všichni chápeme, že to je kritická, klíčová rovnováha, která musí dobře fungovat. Další aspekt se týká eh, těch jednotlivých pilířů té struktury. Je mi líto, že Simon tady už není, protože je pravda, že máme programy garance vkladů, společný dohled, společnou rezoluci, ale nezapomeňte, že tyto tři pilíře mají různý význam, protože máte jednotný dohled, eh, orgán pro jedno rezoluci, pak jednotný fond, ale co se týče garancí vkladů, jsou individuální systémy. Neexistuje ani eh, nějaká předem dohodnutá spolupráce, co se týče ochrany vkladů občanů. Um, v rámci společného dohledu a rezoluce. Takže to je třeba brát v úvahu. A e, vklady se chrání jenom tím, že se tedy vy, e, vyplácí do té do výše 100 tisíc jako poslední útočiště. To je důležitá věc. Budeme muset vytvořit mechanismus, který Ehm, nese jasno do toho, do jaké míry můžeme zajít s těmi nástroji bail-in. To je systém, vyvinuli jsme značné úsilí, abychom měli společnou hierarchii, abychom měli společný sadu nástrojů a budeme muset harmonizovat, kdy ty fondy společné rezoluce Eh, jak si do toho vstoupí. Já to nevidím, ten eh, eh, rezoluce jako mm, payback, ale jako finanční facilitu, která umožní operace, které třeba provést v případě řešení problémy bankovní instituce. Ne všechny vklady jsou stejné, velké vklady nelze k ním přistupovat stejně jako drobné vklady malých a středních podniků. Doufejme, že se pokusíme najít nějaký společný přístup. Ale um, budete schopni vysvětlit občanům, že máme fond, který bude schopen chránit některá aktiva a mm, pak poslední útočiště jako národní backstop na výplatu vkladů do 100 tisíc. To nechcem. My ehm, zohledňujeme existenci institucionální programu ochrany institucí, musíme tyto zajímavé programy tam nějak zakomponovat, ale musíme garantovat i občanům v jiných zemí, které nejsou mm, součástí tohoto programu. Neříkám, něco, to samé, ale něco podobného, co by jim dalo nějaké garance. Pak tady máme problém financování. Já se domnívám, že všichni souhlasíme, že tento fond bude muset začít s určitou kredibilitou. Eh, sami si budeme muset najít způsob, jak garantovat, že ten eh, fond nebude jenom papírový tygr, že Eh, trvalo tak dlouho, než se to podařilo posílit dostatečně finančně. Eh, a že nebude tedy funkční, než bude zcela naplněn. Já si tedy přeju eh, příspěvky, chápu, že tyto problémy začínají být i vážně vnímány v radě a doufáme, že se nám podaří najít nějakou společnou formulaci, která vyřeší tento problém. Také jsem si jsem zaznamenala problémy s hlasovacími pravomocemi, mám tady e, různé signály, máme garantovat komunitárními institucemi určité tou společnou kulturu ve fungování rozhodnutí mm, výkonné rady. Uvidíme, jak to tedy zvládneme. Ehm, poznamenala jsem si, co říkala Corinne Wontman Cole. Bylo to velmi rychle, já jsem tomu nerozuměla, co říkala Sylvie, ale pochopila jsem, že váhala s tím udělením hlasovacího práva ECB, tady tomu budeme muset ještě řešit. Samozřejmě tady um, ehm, rada problémů, máme společnou schodu, tedy co se týče jasnosti, co spouští fázi rezoluce, ale musíme řešit i Mm, řadu problémů, které jsme ještě neřešili v eh, tom, o čem jsme tady mluvili. Jedno z těchto věcí bylo, se týkalo mm, transi, tran, transiční, transitních eh, fondů, které už existují, ale také jak provozovat eh, tu přechod od fáze revize kvality asset k fungování tohoto systému a vytvořit jasná společná pravidla. Řada kolegů o tom mluvila, společná pravidla, tom, co se týká rekapitalizaci eh, fondů. Sean a další to řekli velice jasně. Především, co se týče preventivní rekapitalizace která byla navrhována v rámci BND eh, radou, kdy je možné rekapitalizovat národních fondů v kombinaci s možností posledního eh, točiště, tedy eh, za, č, pojení ty principiální dohodou mezi mm, pravodaj. Jak to tady bude fungovat? Eh, v rámci jednotného mechanismu dohodu nebo rezoluce. Eh, je tady celá řada dalších problémů. Mm, Já jsem si poznamenala, co říkal polský kolega, doporučení paní Luling. Budeme muset eh, velice jasně říci, jak řešit vztah mezi členy a bankami, které jsou mm, v rámci bankovní unie, které, které jsou mimo. Částečně to jenom mm, pochází eh, přímo z BRD, ale ne z SRM. Je to tedy velice náročný text, spousta detailů k jednotlivým článkům, eh, které položil z otázky Svena, Vicky Ford – Myslím, že tady byla změna v těch číslech, nicméně účel těch mých pozměňovacích návrhů byl dát větší pravomoci, jak eh, interpretovala Vicky Ford, pokud orgán rezoluci rozhodne, že to není adekvátně interpretováno národním orgánem pro rezoluci, pak je možnost přímé intervence takže tam několik pozměňovacích návrhů v právném kontextu mm, a pak to bude jasnější. Co se týče národní participace, eh, těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy eh, chci tedy zajistit, aby nebylo možné rozhodovat na komunitární úrovni tak, že by to narušovalo přímo fiskální odpovědnost jednotlivých členských zemí bez omezení. V praxi jsem to prakticky zakazuje, ale budeme muset, budu, pokusím se to vysvětlit mm, přímo a znovu to formulovat, pokud to kolegům nebude jasné. Děkuji vám, tedy máme spoustu práce a těším se, eh, zvážím pečlivě všechny pozměňovací návrhy kolegů a děkuji za tuto otevřenou diskusi, mě to hodně pomohlo. Děkuji. Termín po pozměňovací návrhy je krátký, 18. října, ale byl již předem ohlášen. A systém pro předkládání pozměňovací návrhu byl otevřen hned po předložení zprávy Elizy Ferrery. Tudíž eh, prosím, poznamenajte si termín pro pozměňovací 18.10. 17.00. Budeme to projednávat 18. listopadu a hlasování v ekonu 25. listopadu a na plénu v březnu 2014 za předpokladu, že se dohodneme do té doby s radou. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Máme projednání pozměňovacích návrhů ke správně Hanse Petra Martina, ale není přítomen, protože má problémy s dopravou, jako řada z vás, ale přečtu jeho prohlášení jménem zpravodaje k, je, k jeho stanovisku záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Takže od Hance Petra za prvé se chci omluvit. Přijdu pozdě na hlasování, ale došlo k velké dopravní nehodě na německé dálnici, kdy došlo k úplnému zablokování dopravy. Pokud je o stanovisko, chci poděkovat všem stínovým, kteří velmi pozitivně spolupracovali spolu se stínovými politických skupin a dospěli k rozumnému kompromisu, i, i když jsou dvě požadovaná oddělená hlasování EPP u kompromisu C a H. Z mého hlediska by bylo důležité plně schválit tyto kompromisy. Obecně jsem spokojen s tím, že se nám podařilo uplatnit důležité body, jako je normy reportingu u bank a prostředníků a také pro příjemce investičních projektů EIB. Schválením kompromisu budeme mít větší transparentnost u alokace financování od EIB a zlepšení, zlepšený kontrolní mechanismus u financovaných projektů a současně omezíme rizika ze spekulace v celém pro- procesu. Nicméně chci vyzvat eh, stínové a řečníky jednotlivých skupin a pokud dojde k rozpravě, snad se mi podaří dorazit. Uvidíme. To bylo sdělení eh, Hance Petra Martina. Nevím, zda někdo ze stínových to chce eh, komentovat pan Luhan. Děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji pana Stolojana, stínového zpravodaje, a on chtěl provést určité změny v rámci diskuse v EPP. Požaduje oddělené hlasování u kompromisu C. Na začátku tedy postupný phasing out až do konce. To by měla být druhá část kompromisu C, aby to bylo odděleno tedy. Pro pana Stolojana a pro nás v EPP jsme o tom měli rozpravu ve Štrasburku. Není rozumné, aby investice do obnovitelných zdrojů byly preferovány, protože existují země, které stále závisejí na eh, těchto zdrojích energie a neměli bychom blokovat, bránit jejich rozvoji. To jsou tedy argumenty které proto hovoří. Další změna, ta se týká kompromisu H, úvodního ustanovení 4D. I tady bychom uvítali oddělené hlasování a u poslední věty měla by být upřednostněny malé decentralizované obnovitelné projekty v oblasti energetiky. My si nemyslíme, že není je doba pro upřednostnění těchto projektů tímto způsobem. A některé členské státy stále čelí problémům a zejména proto my jsme schopni to řešit uvnitř EU. Neměli bychom to požadovat u neevropských států. Tolik argumentace, takže u kompromisu H také oddělené hlasování Dále jsme stáhli pozměňovací návrh 78, který byl navržen panem Stolojanem samotným. A to je, ten je na hlasovacím seznamu. To jsou tedy hlavní body, které máme uvedené jako změny. Pan Stolojan děkuje všem eh, stínovým zpravodajům i zpravodaji, se kterými velmi dobře spolupracoval. A je rád, že, tato, to, že toto stanovisko, které bylo v EPP minulý týden rozporné, tak jsme rádi, že nyní je to hotové a to vše z naší strany a nic zvláštního, co bychom zde mohli dodat. A máme ještě dva ústní pozměňovací návrhy formulované liberály. A to podpoříme. Dobrá, za SAD Elizo budete hovořit za pana Bermana? Ano. Jeho jménem chci poděkovat eh, navrhovateli za odvedenou práci a skupina SAD plně podporuje návrhy, které zde byly předloženy. Návrh komise samotný je velmi vítaný z několika důvodů. Jeden z nich je, že nové rozhodnutí orientuje činnost EIB do oblastí, které přispějí k sociálně-ekonomickému rozvoji a které jsou, uvedou financování EIB do s politikou Evropské unie. Pokud je je to argument tedy konzistentnosti a argument dalších nástrojů EU. Pro nás je velmi důležité, že je tu větší důraz na podporu malých a středních podniků a klimatických změn, jak pokud jde o adaptaci, tak zmírnění dopadu. Kromě toho je velmi vítané zde vidět, že tento návrh rozšiřuje záruky EU pro další finanční období 2014-2020 s možností šestiměsíčního prodloužení, aby byla zajištěna kontinuita v finančních operací EIB. To je naprosto klíčové rovněž. Takže ještě jednou jsme přesvědčeni, že návrh stanoviska zlepšuje návrh eh, komise a zejména máme zájem o zachování požadavku aby EIB využívala udržitelné bankovní postupy do budoucnosti a ne, nespolupracovala s nespolupracujícími zeměmi nebo daňovými ráji. A tam je třeba, abychom byli transparentnější, je třeba, abychom jasně věděli, kam financování směřuje. A to se, tato poznámka o transparentnosti a úctě k eh, boji, který vedeme s daňovými ráji a nespolupracujícími státy, tedy to, to chceme podpořit. Podporujeme i kompromisní pozměňovací návrhy a ještě jednou děkujeme navrhovateli za jeho práci. To je sdělení SAD. Děkuji za Alde Niels. Děkuji, paní předsedkyně. Chci jenom stručně komentovat. Obecně podporujeme všechny kompromisy, které byly navrženy na schůzi stínových. Z mého pohledu je důležité, abychom našli rovnováhu mezi transparentností a boj s praním špinavých peněz aniž bychom to příliš byrokraticky zatížili pro EIB. V tomto směru jsem navrhl dva ústní pozměňovací návrhy, vypustit část e, pozměňovací návrhu 74 k článku 16. Byli jsme v kontaktu s EIB a to, co jsem navrhl, aby v tomto článku, abychom vypustili požadavek, aby EIB okamžitě přerušila vyplácení půjček, než budou dostupné výsledky vyšetřování OLAFu. E, tedy přerušení vyplácení má vyvolá velké obavy u EIB, protože by to mohlo znamenat přerušení na velmi dlouhou dobu. Stavající politika u podvodu a korupce umožňuje EIB jednat i na základě vlastních vyšetřování. EIB říká, že takové ustanovení by bylo mimo normy trhu a zřejmě by bylo obtížné, aby s ním protistrany souhlasily. Tedy tudíž by to nemělo být ani v zájmu EIB, ani v zájmu parlamentu, aby takový aby taková věc byla právě ve zprávě a proto předložím ústní pozměňující návrh v tomto smyslu. Děkuji. Díky. Hovoří někdo za zelené? Filip? Je to zajímavá situace, kdy mám hovořit jménem někoho, kdo tu není a obracet se na někoho, kdo tu není. Takže určitě každý velmi napjatě čeká, co zde asi sdělí. Ne, já řeknu, že podpoříme všechny kompromisy zpravodajů a chci zdůraznit dvě věci. Rozumím tomu, co zde zaznělo z úst nepřítomného pana Stolojana, že bychom neměli omezovat financování eh, projektu obnovitelných zdrojů energie. Musím říci, že ta představa je, ta představa financovat technologie z 19. století a nikoli 21. století je věc, která prostě já nerozumím a nesouhlasím s tím, že nové členské státy, nebo takzvané nové členské státy nemají zájem nebo nejsou způsobilými pro tyto platformy. Větrné platformy nebo fotovoltaika má stejný význam zde jako jinde. Máme nové technologie, musíme se jich držet a to, to není eh, platný argument. Tedy a další věc, kterou budeme prosazovat jako menšina, možná ve spolupráci s Astrid Luling, je to, co už jsme řekli, že BERD by měla být sloučena s EIB a v těch eh, částech, které se týkají aktivity Světové banky, my už máme dost zbytečných institucí, které přetrvávají, stojí to peníze a nic to nepřináší. Děkuji. Děkuji. Někdo další chce vystoupit? Není, výborně. Takže víceméně jsme podle plánu dospěli k hlasování. Bylo předloženo 78 pozměňovacích návrhů, včetně návrhu navrhovatele, stanovisko Ekon víceméně stále. Rozpočtový výbor bude hlasovat také brzy, takže my hlasujeme již dnes a určitě jim záleží na našem stanovisku. Tudíž při, přistoupíme nyní k hlasování. Máte všichni dokumenty. Let's see if we can do this without. Tak uvidíme, zase vám to podaří bez eh, hlasovacích karet. Takže jsme připraveni. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 13, kdo je pro? 13, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Není vás tu mnoho a jste hrozně rozptýlení. Pokud nebudete zvedat ruce, tak to bude zlé. Prosím se návrh 14, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 47, kdo je pro? jde proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis C ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Druhá část, kdo je pro? proti, zdržel se. To není úplně jasné. Dokážete to spočítat? Well, the, the, the, uh, secretariat will Sekretariát spočítá vaše ruce. Kdo je pro? Zvedněte ruku. Kdo je pro? Počkejte chvilku. Hlasujeme o druhé části kompromisu C a počítáme ruce, takže prosím zvedněte ruce, jste-li pro. Dobře, tak budeme hlasovat elektronicky. I find a card now? I know there's one somewhere. Yeah. we No, I think we just open the vote. Okay. Právě jsme zahájili hlasování. Takže druhá část kompromisu C. Hlasovali všichni. A je to schváleno 16 ku 11. Dobře, a nyní pozměnce návrh 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže ještě jednou si to ověříme. 52. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto 10 ku 17. 53, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 54, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověřujeme si 54. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ještě si to ověříme. Je to skutečně zamítnuto. 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto stejnou většinou. 57, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 58, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 59, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 60, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 61, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme si to, myslím, že to bylo schváleno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Skutečně schváleno. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 63, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 64, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 65, kdo je pro? Proti, proti, zdržel se, zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, teď jsem zmatená. 66, kdo je pro, proti, Jean-Paul, Jean-Paul, jste pro, proti, zdržel se, schváleno. 67, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 70, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 71, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 74 s ústním pozměňovacím návrhem ALDE. Všichni souhlasí s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo nenamítá. Kdo je pro s ústním pozměňovacím návrhem? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 76. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno 87, kde pro, proti, zdržel se schváleno, zamítnuto. 23, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 78 bylo staženo, kompromis F, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis G, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 28, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis H ve dvou částech. První část, je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní pozici návrh 4, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 31, kde pro, proti 31 odpadá, 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme si 33. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to schváleno. 34, kdo je pro, 34 pro, proti, zdržel se schváleno. 35 D pro, proti, zdržel se zamítnuto. 36 D pro, proti, zdržel se schváleno. 37 D pro, proti, ověříme si 37. Hlasovalo, hlasovali všichni. A je to zamítnuto. 15 ku 16. 38, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 5, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 40, 40 odpadá. Takže 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Zvláštně zvedáte ruce. 42, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 43, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7, kdo je pro? proti, zdržel se 34, kdo je pro. Ověříme se 44. Přibyli někteří hlasující. Takže hlasovali všichni, Končí hlasování a je to schváleno 19 15, kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 9, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 10, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 11 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní elektronicky závěrečné hlasování text po úpravách. Zahajuji, zahajujeme hlasování. Takže ještě dva by měli hlasovat. Končím hlasování. Končím hlasování. A je to 32 pro, nikdo nebyl proti, jeden hlas se zdržel. Děkuji vám mnohokrát a blahopřejeme všem, kdo tu nebyli. Nemáme nic dalšího. S Další jednání v 9 hodin 17.10. Děkuji vám.